Dámy a pánové, máte před sebou poslední návrh pořadu jednání, který byl přijat konferencí předsedů 19. listopadu podle článku 137 jednacího řádu. Vzhledem k tomu, že oficiálně nebyly podle jednacího řádu předloženy žádné žádosti o změnu pořadu jednání, tak eh, tento pořad jednání je přijat ve znění, tak jak bylo přijato konferencí předsedům. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu, a to jednominutová vystoupení. Podle článku